do Centro de Poder Democrático. Cargos electos não nacionalistas son assassinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нецензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Give me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。В Чечне, вообще на Северном Кавказе ¿Cuándo vas a, a permitir las libertades? The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. No human life free! يتفكك تحت ثقل الإبادة. Tenemos que tener libertad. Pan předseda a paní Žuer Ilham, která zastupuje pana Ilhama Tochtyho. Děkuji. Je to pro mě velké potěšení zde přivítat Čuher Ilham, což je dcera Ilhama Tochtyho, která dnes přijela, aby zastoupila svého otce při udělení Sacharovy ceny za svobodu myšlenky za rok 2019. Já bych chtěl ale přivítat všechny finalisty ceny Sacharovy ceny Eh, kteří eh, tento rok byli nominováni a kteří zde jsou přítomni s námi na diplomatické tribuně. Máme zde zástupce z Brazílie, kteří bojují za lidská práva, za ochranu životního prostředí a zachování dešného pralesa, amazonského dešného pralesa. Je to Monika Benicho, která zde zastupuje svého svoji mm, partnerku Mariel Franco, která byla zabita v březnu 2018. Clodelis Silva dos Santos. Pacon Metur Ktire, který zastupuje eh, eh, mm, zastupuje mm, svého dědečka Raonyho. A za hnutí The Restorers. Máme zde skupinu hm, mladých studentek z Keni, které se rozhodly používat eh, technologii v zájmu emancipace žen a za boj proti ženské obřízce. Jsou to Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Ouma a Makrin Oniang'o. Jménem Evropského parlamentu vám děkuji, že jste dnes dorazili a blahopřejeme vám k vaší odvaze a vaší angažovanosti a samozřejmě budeme pečlivě sledovat vaši činnost. A než budeme pokračovat, tak bych chtěl vás vyzvat, abyste se podívali na krátké video o vítězi tohoto roku, což je pan doktor Ilham Tochty.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 Dámy a pánové, milí kolegové, milé kolegyně, dnes udělujeme Sacharovou cenu za svobodu myšlenky panu profesorovi Ilhamu Tochtimu, který zde nemůže být, protože je uvězněn již od roku 2014. Jeho boj, za kterou zaplatil velkou tvrdou cenu, to pro nás musí být zdroj inspirace. Já zde chci upřímně poděkovat jeho dceři, paní Jevher Ilham, která odvážně se sem vydala a zastupuje ho. A zde v samém srdci evropské demokracie, eh, zde můžeme si vyslechnout a slyšíme vlastně hlas těch, kteří eh, nemohou hovořit na hlas ve své zemi. Prostřednictvím Sacharovy ceny tento parlament by měl eh, být nositelem této myšlenky svobody, projevu svobody slova, což je svoboda, která je tak cená a pro některé ještě nebezpečná. A jsem velice hrdý, je to pro mě velká čest, že mohu tuto, cest, tuto cenu udělit panu profesorovi Ilhamovi. Jeho boj ukazuje na to, jak eh, cené jsou hodnoty dialogu, dialogu vzájemného pochopení, umírněnosti a smíru. A kulturní různorodosti. Jsou to právě ty samé hodnoty, o které se opírá náš evropský projekt. Pan Tochty je profesorem ekonomie, ale on vyjadřuje se způsobem, který vyzývá všechny k umírněnosti, ke smíru a on se angažoval za, eh, v boji pro, eh, za práva ujgurské menšiny v Číně, za zlepšení jejich životních podmínek. Ujgurové jsou neustále persekuováni různými způsoby, fyzicky, kulturně, nábožensky, ekonomicky, politicky od dubna 2017. Další milion nevinných Ujgurů byli svévolně zadrženi v takových táborech, kde jsou nuceni k tomu, aby se vzali své etnické identity a svého náboženského přesvědčení. Eh, nicméně to je velký lid. Je to lid, který má hlubokou identitu, který má eh, tisíciletou historii, prostřednictvím které byl schopen rozvinout kulturu, která si zaslouží to, aby byla zachována. Ilham Toty prostřednictvím své činnosti aktivisty tak se stal takovým eh, hlasem tohoto lidu a eh, i když eh, tedy je uvězněn, tak dnes za něj hovoří jeho dcera a další Ujgurové a mm, již 20 let neúnavně pracuje na dialogu, na vzájemném pochopení mezi Ujgury a dalšími čínskými národnostmi. Nicméně byl odsouzen na doživotí a separaci. Evropský parlament chce, aby byl okamžitě a bezpodmínečně osvobozen, propuštěn. Jeho boj a veškeré utrpení, kterým si prošel, to nám jenom připomíná, že musíme bojovat za svobodu myšlenky. Je to základní právo, které, za které někdy zaplatí svým životem. Chci také připomenout samozřejmě zde i další, kteří vyhra, získali tuto cenu v minulých letech a kteří jsou pořád uvězněni a jsou persekuováni za to, že prosazují základní svobody a brání lidská práva. A zde jenom proto, že třeba získali Sacharovu cenu. Je to Nasrin Sotudeh, Raif Badawi, Damas de Blanco, potom různí členové demokratické venezuelské opozice a Asma Mahfus. A tento parlament eh, tedy zde apeluje na vysokého představitele, aby přijal veškerá opatření nezbytná eh, proto, abychom zajistili osvobození těchto osob a aby nebyli laureáti ceny persekuováni. Tento apel samozřejmě se týká i členských států Evropské unie a týká se našich vlád, aby v rámci svých bilaterálních vztahů a jednání s těmito státy, tak aby také prosazovali hodnoty Evropské unie a lidská práva a svobody. Dnes by měl být slavnostní den, protože eh, slavíme svobodu myšlenky, ale bohužel je to den smutný, protože eh, zde eh, zde, eh, zde pořád někteří si eh, myslí, eh, že to, když někdo nemůže svobodně přemýšlet, tak v podstatě není svobodný a tak to je. A my tedy zde jsme myšlenkami s Ilhamem Tochty a s jeho rodinou a bohužel řada z jeho blízkých jsou uvězněni. Jeho dcera Juher Ilham, která nás poctila svojí přítomností a zastupuje ho, takže té teď dávám slovo, máte slovo. Salam alaikum, mír s vámi. Chci poděkovat Evropskému parlamentu a všem, kteří umožnili eh, Sacharovovu cenu um, předání Sacharovy ceny a udělení mému otci, zdůraznili jste tím a upozornili na pronásledování, které musí strpět a rovněž jste upozornili zbytek světa na utrpení přes jednoho miliona Ujkurů, kteří jsou násilně uvrhováni do koncentračních táborů. Rehmet, děkuji. Je pro mě velikou ctí, že jsem zde a mohu převzít jménem svého otce Sacharovou cenu. Jsem vděčná, že mohu vykládat jeho příběh, protože on jej odvyprávět nemůže. Já upřímně řečeno vůbec ani nevím, kde se můj otec nachází. Naposledy jsem jej viděla, a nebo spíše naposledy jsme od něj s rodinou slyšeli v roce 2017, tehdy byl ve vězení u Rumkvi. My jsme se naposled viděli v Beijingu v roce 2013. To jsme byli od sebe rozděleni. Byli jsme na cestě do univerzity v Indiáně, kde byl můj otec pozván jako hostující profesor, ale bohužel se do USA nikdy nedostal. Toho dne nás vytáhli z fronty na bezpečnostní kontrolu a mně bylo dano na vybranou. Buď poletím do USA, anebo zůstanu státou. Můj otec trval na tom, abych pokračovala v cestě. Řekl tehdy, neplač, aby si nemysleli, že ujgorské dívky jsou slabošky. Dal mi tedy odvahu k tomu, abych cestovala dál. A díky tomu jsem zde ve Štrasburku se všemi z vás. Já jsem tedy cestovala dál On byl uvržen do vězení, byt, eh, vyslýchán a nyní byl, po té, co byl odsouzen na doživotí, se nachází eh, v neznámém místě. Nikdy už já nebudu moci cestovat do Číny ani se pravděpodobně nikdy nesejdu se svou rodinou s příbuznými a je těžké uvěřit, že by dnes můj otec ještě mohl být takový, jak si ho pamatuju. On pracoval u mé postýlky v mém mm, pokojíčku v pyžamě poté, co jsem si mu postěžovala, že na svých ujgorských záležitostech tráví víc času než se mnou. Ale kdykoliv byl problém, tak můj otec tvrdil, že se musí vyřešit, stejně jako se musí záplatovat díra v oděvu. A Domníval se, že malý problém se určitě vždy rozvine ve velký problém a proto se prostě přestěhoval do mého pokojíčku a pracoval na mém pracovním stole, zatímco já jsem seděla na posteli a dělala domácí úlohy. Někdy zapomněl, kolik je hodin a já jsem usínala a probouzela se až do čtyř do rána a on prostě pracoval dál. Tedy jsem byla náctiletá a Moc jsem ani nechápala, proč se můj táta vzdal výdělečného biznesu, když jsme tedy jezdívali do, na trh s masem a e, mohli jsme si dovolit třeba koupit e, celé jehně, celou ovci a sdílet ji se sousedy, ale poté, co můj otec zasvětil svůj čas hájení práv Ujgurů, tak se u nás jídalo maso stále řídčeji. Vše, co můj otec měl, věnoval podpoře ujgurské komunity ať už to byly ujgurské matky či děti bez domova. E, pak si koupil v USA server, aby e, měl svůj, e, svoje webové stránky Ujgurbis v bezpečí. A pak už peníze na žádné jehněčí nebyly. Můj otec se nebál chudoby pokud to znamenalo, že se mohl věnovat tomu, co miluje, totiž prosazování mírového dialogu a vzájemného porozumění mezi čínskou většinou a Ujgury na západě Číny. Z jeho pohledu byl problém jasný. Ujgurům byla upírána základní práva, totiž právo věřit to, v co věřit chtějí, právo um, Eh, vyznávat své náboženství a právo myslet si to, co si Ujgoři myslet chtějí. A i řešení z jeho pohledu bylo poměrně snadné, totiž začít vyjednávat s čínskou vládou a přesvědčit ti, že Ujgorové jsou míromilovný, nenásilný lid a obě strany se mohou vzájemně od sebe učit. Čínská vláda ale o jakékoliv vyjednávání neměla zájem a napětí se stupňovalo. A um, Ujgurští vědci, jako můj otec, se snažili o mírové řešení. Místo toho byl můj otec onálepkován jako separatista, uvržen na dovězení, na samotku a e, právě proto, že se snažil, aby lidi, které reprezentoval, měli nějakou naději. Dnes, jak víte, nemají Ujguři v Číně žádné svobody ve škole, na veřejnosti a nemohou se cítit svobodní ani u sebe doma. Můj otec, jako většina Ujgurů, kteří jsou onálepkovaní jako násilní extremisté, um, zacházejí se s ním jako s nemocí, která musí být vylečena a mysl musí být vymyta. A právě pod touto nepravou nálepkou se uvrhávají eh, celé stovky tisíce do koncentračních táborů, snad miliony. Prý, aby se převzdělali. Někteří však tam umírají. Dějiny se obchakují. Nedopadlo to dobře nikdy v dějinách a nedopadne to dobře ani nyní. Čína nazývá tyto tábory reedukační. Já tomu ale nevěřím a neměli byste tomu věřit ani vy. Tím se totiž v Číně opodstatňuje rozdělování rodin, kontrola a monitorování každého pohybu Ujgurů, ať už v Číně nebo mimo ní, a odesílání eh, nevinných lidí do táborů. Dokonce v Washingtonu, v USA, je můj telefon i můj počítač často hackován. A Někteří se mě ptají, zda se bojím. Ano, bojím se. Někdy se v noci probouzím celá spocená. Někdy se bojím, že to, že zde hovořím na veřejnosti, eh, ublíží mým příbuzným v Číně. Dokonce i dnešní projev mě znervozňuje. Můj otec se bál rovněž, ale kdykoliv narazil na problém, svůj strach překonal protože říkal, že řešení se musí najít bez ohledu na to, kolik co stojí. A já jsem dnes zde, abych svého otce podpořila. A proto se na vás v této místnosti obracím, na ty, kteří mě poslouchají. Souhlasíte s tím, jak se zachází v Číně s Ujgury? Pokud v tom vidíte problém, prosím, zasazte se, zasazujte se o to, aby se situace změnila. Vy poslanci, se snažte popotahovat Číňany k odpovědnosti. Um, vy, podnikatelé, nespolupracujte s čínskou vládou v tom, jak perzekvuje Číňany. Um, akademici, pokračujte ve výzkumu, aby se tato zvěrstva, eh, aby se o těch zvěrstvech dozvídali všichni. Nevládní organizace, pracujte dál, zůstavejte tam a studenti vzdělávejte se, neutuchejte v boji za spravedlnost. Tady nejde o útok na Čínu, tady jde o ochranu lidských práv. A právě mnozí, e, kteří mého otce podpořují, e, ujgurské sestry a bratři, e, kazachové, kirgizové, uzbeci, jsou rovněž v koncentračních táborech, jednoduše protože se snaží hájit svá práva. I právníci a obhájci lidských práv se ocitají ve vězení a v táborech. Tibetané, občané Hongkongu a i čínští křesťané se snaží hájit svou identitu, svá základní lidská práva. V duchu práce a úsilí mého otce prosazovat svět, kde si všichni budeme vzájemně rozumět a smíříme se. Jsem ráda, že je můj otec laureátem, ale chci upozornit na to, že jsou mnozí jiní, kteří dělají podobné věci a e, ne, cenu neobdrželi. Vzdávám hold e, v skupině The Restorers. vzdávám hold kandidátům z Brazílie, Mariel Franco Branzi, Silva dos Santos. I je musíme podpořit za neutuchající snahu chránit amazonský prales a i domo, obyvatelstvo, indigenní obyvatelstvo, které utrpí, pokud prales zanikne. Tito neuvěřitelné osobnosti musíme vyslyšet. Všichni potřebují vaši podporu. A konečně Nevím, kde se můj otec nachází, ale jsem přesvědčena, že žije a um, Sacharova cena je stělesněním jeho úsilí. Když jsem ho potřebovala, přišel ke mně a nyní on a Ujgoři potřebují vás. Děkuji za pozornost. Budeme pokračovat. Pan Čambacky chce slovo. Vážený pane předsedo, já se ujímám slova, eh, protože jde o, o mého kolegu Ertogu a tam jsem se Mm, cítil napaden. Pokud se někdo cítí napaden, tak přece je možné se mu omluvit. Já jako Bulhar eh, mám své kořeny eh, v Makedonii, ale dokonce i v Turecku a já bych si nikdy netroufl eh, někoho osočovat. Pokud se dva kolegové vzájemně cítí osočeni, tak ať se sobě vzájemně omluví, ale pokud to tak nebude možné, tak přece jen eh, pro znečišťování životního prostředí žádná omluva neexistuje. A stejně tak eh, politika, eh, kdy mizí pracovní místa, rovněž kdy si vzájemně dohazují biznes Turecko a Rusko. Eh, Budeme pokračovat. Eh, samozřejmě nás čeká teď eh, druhé kolo volby veřejného ochránce práv. Paní Dali, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom abych opravila tady, o co jde vy máte eh, právo nesouhlasit eh, s balíčkem mobility, to eh, osobně třeba není váš postoj, ale v žádném případě jako předsedkyně výboru pro dopravu v tomto parlamentu s kolegou Ismailem Ertugem, tak já nebudu tolerovat to, co jste řekl na adresu mého původu, a to ze dvou důvodů. Za prvé, vy zde vysíláte rasistické signály. A druhá věc, já nikdy to nebudu tolerovat a vždycky se postavím všem čelem proto, aby v této instituci se podobné projevy nestaly běžnou věcí. Děkuji paní předsedkyně Dali. A nyní přejdeme k volbě, mm, eh, k druhému kolu volby veřejné ochrance podle článku 231 jednacího řádu a to hned si to prověříme, abychom zjistili, zda skutečně zde máme usnášení schopnost eh, ve smyslu jednacího řádu. Takže abychom zjistili, jaká je prezence, protože potřebujeme kvalifikovanou většinu. A zde kandidatura pana Nilse Mužněkse byla stažena a e, zůstali nám Giuseppe Fortunato, Julia Lafranc, Emily O'Reilly a Cecilia Wikström. A takže si nejprve prověříme prezenci záhy hlasování. Končím hlasování. A samozřejmě máme zde plno plno účastníků, tedy nezbytná většina je zajištěna. Připomínám, že hlasování proběhne tajně v souladu s článkem 231 odstavec 6 jednacího řádu a proto, aby byl zvolen kandidát, tak potřebuje většinu ozených hlasů a to, hlasy, které se zdržely, nebudou se počítat podle článku 231 odstavec 7 předtím, než zahájíme hlasování, tak musíme si prověřit prezenci, což jsme učinili, to znamená, potřebujeme alespoň 374 eh, poslanců. Tím jsme toto uzavřeli, počet hlasů je dostačující, tedy kvórum je dosaženo a můžeme přistoupit k volbě. A zde budeme používat elektronický systém, vy víte, jak to funguje, bude to stejně jako včera, to znamená, vy zde dá, najedete na kandidáta, kterého zvolíte a zmáčknete plus. A jenom jednou jsme připraveni, takže zahajuji hlasování. Eh, všichni odhlasovali. A mm, končím hlasování. Takže počet těch, kteří volili, je 694. Zdrželo se 56. Hlasovalo 638 absolutní většina je 320. Takže eh, O'Reilly 291, LaFranc 251, Fortunato 58, Wikström 38. Tudíž nikdo nezískal dostatečný počet hlasů ke zvolení a poněvadž žádný nezískal většinu, eh, tak musíme přistoupit ke třetímu kolu a mezi prvními dvěmi kandidáty nyní proběhne. Což jsou paní O'Reilly a paní Lafranc. Diamo tempo per caricare i nomi nelle... Takže musíme nejprve eh, vložit jména do počítače, do systému. Se tam načetla, jsme připraveni. A, takže jsme připraveni. A tudíž LaFranc O'Reilly. To bude naše volba. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Hanno ottenuto. Eh, takže teď 694 eh, se zúčastnilo, združili se 94 a e, hlasy platné 600, O'Reilly 320, Frank 280. Takže na základě třetího kola hlasování, takže ti mohu prohlásit, že byla zvolená ochránkyní veřejných práv paní Emily O'Reilly a já vám blahopřeji k volbě hm, a ještě bych vás chtěl informovat, že podepíši tímto rozhodnutí parlamentu o volbě evropského ochránce. Pan eh, komisař Hogan si přeje slovo, prosím, máte slovo, pane komisaři. Uh, uh, pane předsedo, vážená paní O'Reilly, Rád bych vám z celého srdce blahopřál k vašemu zvolení. Takováto důvěra Evropského parlamentu na mě udělá obrovský dojem. Zároveň jsem rád, že vaši práci si takto poslanci vysoce cení. Vaše práce se stala neoddělitelným článkem systému. Jste jak mediátorem, tak i zprostředkovatelem všeho, co bolí naše občany a zasloužíte si plnou podporu. My už v komisi pracujeme na tom, abychom byli transparentnější a efektivnější. No a eh, pouze 5 případů nakonec eh, se zdá, že tam došlo ke zneužívání administrativy a to si málo lidí uvědomuje. Je to ale přesto velice důležité, že ombudsman či ombudsmanka eh, jsou takto konstruktivní, trvají na řešení problému. I my se budeme snažit příslušným způsobem reagovat a přicházet s řešeními. Náš cíl je společný, nacházet řešení, která vyhoví jak občanům, tak eh, našim systémům. Máme tedy i společný zájem, ombudsman i my, postarat se co nejvhodněji o to, co občany trápí a reagovat konkrétními opatřeními. Tedy ještě jednou, paní O'Reilly, přejeme vám vše nejlepší hodně zdaru ve vašem novém mandátu a těšíme se na další spolupráci. Děkuji, pane komisaři, samozřejmě i přeji hodně štěstí do plnění funkce veřejné ochránkyně práv. Budeme pokračovat hlasování. Nyní se dostáváme k rozhodnutím eh, k absolutorium a flexibilita mezi roky 2020, flexi mezi pilíři, jmenovité hlasování, zahají hlasování. Ist geschlossen. Končím hlasování. Schváleno. První čtení Evropského parlamentu bylo tímto uzavřeno. A dostáváme se ke zprávě Carmen Avram. Týká se dohody EU Gambie o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a protokol o provádění dohody o partnerství máme jedno jmenovité hlasování. Zahají hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Schváleno. A přecházíme k námitce podle článku 112 jednacího řádu jmenovité hlasování Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A další bod. Účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2017. Kdo je pro, hlasujeme zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Účetní závěrka je schválena. Dalším bodem je zpráva pěti politických skupin k LGBTI. Veřejná diskriminace a nenávistné projevy vůči členům této skupiny, včetně tzv. zón bez LGBTI. První hlasování odstavec 3. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 4 ve dvou částech. První část hlasujeme zvednutím ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 6. Pozměňovací návrh 11, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A dostáváme se k odstavci 8, poznací návrh 2. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní odstavec 12, pozměnec návrh 3, hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní odstavec 12, pozměňovací návrh opravuje se předseda. Pozměňovací návrh 4. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 15. Ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 20, původní text, hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Po odstavci 23, pozměňovací návrh 12, jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A um, právní odkaz v odstavci 5, kde je pro? Kde je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. E, právní odkaz 16, původní text. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A dostáváme se k pozměňovací návrhu 9. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A úvodní ustanovení D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Úvodní ustanovení N. Pozměňovací návrh I. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. A pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Úvodní ustanovení O, pozměňující návrh 10, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A pozměňující návrh číslo 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Úvodní ustanovení P, pozměňující návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A hlasujeme o usnesení jako celku, jmenovitě hlasujte, prosím. Končím hlasování. 463 hlasů pro. Usnesení je tedy schváleno. Wir kommen, bitte. Ich habe eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Máme tady technickou záležitost. My jsme vynechali hlasování k původnímu textu, k úvodnímu ustanovení P, to mělo být jmenovité hlasování. Ne, Text. Ne, ten text byl totiž už předem schválen, tedy proto se o tomto bodu nehlasovalo. A nyní hlasujeme o BEPS 2.0, eh, daňová spravedlnost, digitalizované a globalizované ekonomice. A dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 1. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec čtyři. Hlasujeme jmenovitě, zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 9, první část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstav, eh, druhá část. Hlasujeme jmenovitě. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňující návrh, tedy v rámci odstavce 12, 5D. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Tedy zahajují hlasování jmenovité. Končím hlasování. Zamítnuto. A pozměňující návrh 12. Jmenovitě. zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh 13. Hrub Eh, zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 23. Původní text. Hlasujeme jmenovitě. Kdo je pro? Tedy Zahajuji hlasování, říká předseda. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňující návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh 14, hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní původní text ve dvou částech. První část to je pro, proti, zdrželi se, schválena. Druhá část to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 34, původní text, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňující návrh 3. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňující návrh 6. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 41. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. A pozměňující návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schválen. Odstavec 42. Tam je to úplně jasné. Původní text odstavec 42, první část. Hlasujeme jmenovitě. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Rovněž jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 43. Zahajují jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňující návrh 4. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh 16. Kdo je pro? Zvednutím ruky, prosím. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňující návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňující návrh 10 ve dvou částech. Jmenovité hlasování. První část. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text, jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se ke konečnému hlasování. Zahajuji hlasování. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování a text byl přijat. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k zprávě či usnesení k právnímu státu na Maltě po nedávných odhaleních v souvislosti s vraždou Dafne Karuanové Galiciové. Odstavec 8. Hlasujeme jmenovitě, Zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A e, úvodní ustanovení B ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti?